Good morning, everyone. Welcome to the... Dobré ráno, vítejte na zasedání výboru EKON. Především se budeme zabývat přijetím pořadu jednání. Předpokládám, že s tím problémy nejsou. Můžeme přejít k dalšímu bodu. Takže přijímáme pořad jednání. A dalším bodem je schválení zápisu ze schůze z 26 února. A pokud souhlasíte, mám za to, že tedy zápis je schválen. Dalším bodem je sdělení předsedy. Máme tu zprávu Martínez od 83, to se jedná o Inknul 83 16.1 bude jednat o eh, nařízení a, d, a směrnici, které jsou připraveny ředitelství pro legislativní akty a 260, eh, podle článku 261 jednacího řádu. Návrh eh, pořadu jednání byl rozdán 8. 8. dubna ve všech jazykových verzích potom 10. takže Vzhledem k tomu, že nepřišlo k další, nedošlo k dalším výhradám, eh, bude toto předloženo eh, dále. Máme tu návrh politických eh, skupin na to, co se má obě, obě, objevit na plenárním zasedání. Na to je zapotřebí alespoň 40 poslanců. Pak je tu oprava dvojpeku korrigendum takzvané. Jedná se o ekonomický a rozpočtový dohled je to zpráva paní Ferreiry. Plenární zasedání přijalo v prvním čtení eh, tento text 2. Eh, března 12. března, omlouvá se předseda. Pak tu máme smlouvu o fungování EU. Pokud Rada schválí v prvním čtení eh, návrh Evropského parlamentu, legislativní akt, který s tímto souvisí, bude schválen podle stanoviska Evropského parlamentu. Po přijetí v parlamentu tento text prošel k dokončení právní, právníky lingvisty a ve spolupráci se sekretariátem a zpravodaji. A proto oznamuji, že na základě těchto finálních prací toto eh, korrigendum eh, týkající se článku jednacího řádu 216 Eh, tento text bude rozdán poslancům. A eh, tento text a jeho platnost bude oznámen také na začátku plenárního zasedání v Dubnu. Pak je to text Fiscalis na základě trialogu. Bylo dosaženo dalšího eh, vývoje v průběhu března. Jsou blízko konečné dohody Zbývá ještě horizontální opatření a rozpočtová obálka eh, u víceletého finančního eh, programu. Eh, texty byly rozdány koordinátorům, komentáře jsou možné do 28. dubna. Pokud je to tak v pořádku, můžeme postoupit dál a to je opětovná konzultace s výborem podle článku 71. řádu. 20. března 2013 bylo dosaženo kompromisu u, kapita- u nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích s irským předsednictvím a komisařem Barnier. Zbývá ještě pár e, aspektů, které je třeba dojednat, e, které bylo otevřeny za kyperského a e, irského předsednictví. Po 20 e, měsících od července 2001 bylo dosaženo tedy dohody, 27. března bylo, eh, bylo dosaženo souhlasu od Koreperu. Eh, texty byly rozdány členům výboru, eh, takže máte k dispozici návrh konsolidovaného textu. A chtěl bych vás na základě článku 70 jednacího řádu nyní konsultovat a předám slovo zpravodaji. Pane Karasi, máte slovo. Děkuji kdy už není třeba dalších přihlášek do diskuse. Já bych chtěl, abychom ten vzali na vědomí a e, příští týden v plénu o tom hlasovali. Děkuji, Karasi. Teď chci mm, požádat e, zvednutím ruky, abyste potvrdili souhlas výboru s předložením textu plénu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? takže text bude předložen k hlasování na dubnovém plenárním zasedání. Budeme muset ještě pár minut počkat, protože se hlasovat má začít v 9.30. Takže počkáme ještě pár minut, aby, než ostatní přijdou, abychom mohli hlasovat. Děkuji. So good morning again. We move... Dobrý den, budeme pokračovat a přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, hlasování o návrhu zprávy pana Sancheze Presedo, výroční zpráva v politice hospodářské soutěže. Nejprve ověříme hlasovací zařízení. Prosím, vložte kartičky, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. Děkuji vám. Přejdeme tedy přímo k hlasování a Okay. We start again. Začneme znovu. Končím hlasování. Ano, teď to funguje. Výborně. Přejdeme tedy k hlasování samotnému. Kompromis E. Prosím, mějte na paměti, že tam není zařazen návrh 33, který, o němž se bude hlasovat zvlášť. Máme dílčí hlasování k odstavci 3a. Nejprve, kde je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti a budeme ověřovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 4 Budeme opakovat hlasování a musíme dodat ještě hlas člena EKR, který nemá hlasovací zařízení. Budeme tedy hlasovat ještě jednou, druhá část odstavce 3a. ECR e is voting again. EKR znovu hlasuje skončíme. A ještě tři, dva. Nikdo již nehlasuje, končím hlasování. A EKR, to je jeden navíc, 14 pro, 15 proti zamítnuto. Odstavec 4, první část. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 4a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 33. Kdo je pro? Kdo je pro? Hlasujeme o vzněvacím návrhu 33, o němž se má hlasovat zvlášť. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A přejdeme k pozměvacímu návrhu 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis F. Mějte na paměti, že tento kompromis se nezahrnuje pozměňovací návrh 52, něj se bude hlasovat zvlášť e, dílčí hlasování o odstavci 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 10, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh. Kompromis F. Kdo je pro? Omlouvám se, říká řečník. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme 54, 52. KRHC proti, přijato, 16 pro, 14 proti. Hlasujete pro? Ale to nám situaci nemění. 17 pro, 13 proti. Návrh 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ověříme 54. EKR hlasuje pro. Pan Kutajš proti. Takže ještě dva hlas mají hlasovat. Končím hlasování. 16 pro, 16 proti, zamítnuto. Kompromis G po částech, první část odstavce 12, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis H. Po částech první odstavec 14, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 14b, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. První část 14c, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec, tedy druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 15a, první část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis I. Dílčí hlasování odstavec 20, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis I, I malé a, kdo je pro, proti, zdržel se, zam, přijato. Pozměňovací návrh 89, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme, 89. Ještě jeden člen bude hlasovat. Končím hlasování se započítáním jednoho hlasu navíc. 19 pro, 11 proti, přijato. A šlo o návrh 89. Ehm, kompromis eh, I malé b pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 92, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Návrh 93, kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Ověříme 93. Tam jde vás. 14 pro, 19 proti, zamítnuto. Dostáváme se k návrhu 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis IC. kde pro? Ověříme 94. Návrh 94. Končím hlasování. 17 pro, 13 proti. 94 je přijata. Kompromis IC. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 104, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 105, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme 105. 18 pro, 15 proti, přijato. Návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis je. Hlasujeme po částech odstavci 24, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis je, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. E, nyní 22, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. To první výbor TRAN 31, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Empl 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Empl 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme. Empl 10. Končím hlasování. 16 pro, 16 proti zamítnuto. M plus 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Eh, hlasujeme o eh, celém elektronicky. Já jsem ne, teď ještě nehlasoval, teď mohu uzavřít hlasování. 32 pro, 1 proti a jeden se zdržel. Přijato, text je přijat celý a blahopřejeme panu Sančezovi Presedovi. A dostáváme se nyní k dalšímu hlasování, což je návrh usnesení předsedkyně Sharon Bowles, vyplnění přehledu výsledku pro postup při makroekonomické nerovnováze, odstavec 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2a, kdo je pro, 2a, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 3a, kdo je eh, návrh 2, kdo je pro, kdo, proti, zdržel se, přijato. Ověříme návrh 2. EKR se zdržel. Proti 16. Pro 16. Proti 2 se zdrželi. Zamítnuto. Origine, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 5. Kde pro? Proti. Zdržel se? Přijat. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dva další hlasy proti 16 pro, 18 proti, zamítnuto. A hlasujeme tedy o původním textu, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme hlasování o původní verzi. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Další dva pro, 21 pro, 13 proti. Přijato Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 6b. Kdo je pro? pro proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Ověříme Pozměňovací návrh 8. Čím hlasování 18 pro 14 proti. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? drželi zamítnuto. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Odstavec 7, kdo je pro, proti, drželi přijato. Bod odůvodnění A, kdo je pro, proti, drželi přijato. B, kdo je pro, proti, drželi přijato. C, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. D, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Eh, jedna, kde pro, proti, zdrželi přijato. Dvě. Budeme hlasovat? Budeme hlasovat unblock o všech eh, citacích. Budeme tedy hlasovat unblock. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Budeme hlasovat o pozměněném textu elektronicky. Otevírám hlasování. Pro. Končím hlasování. 21 pro 0. Proti 11 zdrželi, takže gratuluji paní předsedkyni. Tím končíme hlasování a budeme pokračovat v dalším bodě programu, to je bod 7. To je návrh zprávy o implementaci posílené spolupráce vlastně daně z finančních transakcí. Spravodajka je paní Ani Polimata. Dám slovo paní Polimata. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dnes budeme hovořit o návrhu zprávy parlamentu k eh, revidovanému návrhu komise o zřízení daně z finančních transakcí pro 11 členských států podle eh, postupu spolupráce NACE. Nejprve dovolte, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům a mým pracovníkům za plodnou, dosavadní plodnou spolupráci. Když se podíváme tady na přístomné členy, kdy se účastní této rozpravy, myslím, že není nutné začínat tu diskusi znovu od začátku, protože věřím, že hlavní prvky týkající se implementace daně z finančních transakcí již byly projednány a parlament vyjádřil svůj postoj při několika příležitostech. Důležitý, důležitá poznámka na úvod. Chci připomenout, že těch 11 členských států, Eh, dopisem, který adresovali Evropské komisi, žádali, aby pozměněný návrh se co nejvíce blížil původnímu návrhu. To znamená široký eh, dopad a eh, důraz na to, aby byla přijata všechna potřebná opatření, která by bránila relokacím. Vzhledem k tomu, že sdílíme te, tyto cíle, zpravodaje, um, zpravodajka a většina z nás je tedy sdílí, tak se v té zprávě pokusíme tyto cíle mm, ještě více sledovat. Chci zdůraznit a přivítat klíčový prvek ve pozměněném návrhu komise, totiž že v tomto návrhu jedna z našich klíčových bodů byl, eh, za, byl eh, integrován a to je zavedení principu emise jako posledního e, možnosti, totiž možnost uvalit daň z finančních transakcí na finanční nástroje obecně emitované v teritoriu nějakým or, jako organizací v teritoriu členského státu, který se toho účastní, což je důležitý krok k silnější dani a e, podmět k tomu, aby nedocházelo k relokacím. Důležitý Další důležitý bod, měli bychom si uvědomit, že návrh FTT je první um, návrh posílené spolupráce v oblasti zdanění, která souvisí se širší debatou o užší spolupráci a větší integraci zdanění který, jak víme, nabírá na rychlosti a je součást, je, je klíčový pro budoucnost EMU. Tato druhá zpráva obecně, myslím, mm, bychom se měli pokusit posílit FTT tím, že uzavřeme některé mezery a zabráníme daňovým únikům, relokacím a vyhýbání se daní a zaj, daním a zajistíme harmonizovanou efektivní implementaci ve všech 11 členských státech, které um, se účastní první fáze. Vzhledem těm klíčovým návrhům, tak komise do pozměného návrhu nezačlenila princip vlastnictví, který Mm, byl součástí naší předcházející zprávy. Tento princip eh, je inspirován eh, daní eh, známkou kolkovné v Británii a jak víte, není to právně vynutitelné a nevede to k převodu titulu příslušného instrumentu. To, že to není začleněno do této směrnice, tak každý členský stát musí mít příslušné podmínky pro implementaci. Avšak, aby mohlo být společně implementována FTT, tak musí existovat eh, schopnost eh, platnit nutné podmínky, aby to fungovalo Eh, zásada vlastnictví by neměla být považována za eh, zátěž, ale za možnost, jak zajistit eh, efektivní fungování. Jednu mezeru, kterou jsme identifikovali a kterou chceme uzavřít, se týká aplikace principu emise. I když, jak jsem zdůraznila, um, přidání tohoto principu ze strany komise je vítáné, ale výjimka otevírá mezeru, která by se mohla ukázat jako škodlivá pro úspěšnost této daně, protože to jde proti principu eh, finančních trhů a finančních transakcí a vytváří pobídky, jak přesunout obchodování z transparentních trhů na eh, trhy typu OTC, Eh, a jde to proti iniciativě tyto eh, trhy zlepšit. FTT by mělo mít široký dopad, včetně principu emise platného pro deriváty OTC, aby byly rovné podmínky mezi jednotlivými trhy a finančními nástroji. Co se týče zásady rezidence, tak tady také je mm, možnost to vyjasnit. Měli bychom explicitně eh, to začlenit do Eh, tedy začlenit do platnosti této směrnice pobočky ve třetích zemích, a tak, aby její finanční transakce také byly předmětem daně. A teď se vrátím k klíčové otázce, jak zajistit maximální harmonizaci a efektivitu mechanismu výběru. Věřím, že jsem to již zdůrazňovala, že to je klíčem úspěchu této daně. účastněné členské státy by měly plně využít současné legislativy tak, aby mohly eh, vybírat daně v, i v zemích, které se toho neúčastní. Členské státy mají povinnost administrativní spolupráce v oblasti zdanění eh, podle směrnice 2011-16 a pro mm, vymáhání pohledávek týkající se daní a dalších opatření e, podle směrnice 24 2010. Co se týče třetích jurisdikcí, tak Evropská komise by měla začít jednat s třetími státy, aby mm, se umožnila výběr daně. Také by měla být mm, revidovány definice, aktualizovány akční plány boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům. Tež jsme navrhli zřízení eh, výboru pro FTT, kde by byli zástupci členských států, komise, ESMA a by mohli pravidelně jednat a um, podívat se na to, jak nejlépe využít stávajících nařízení i nástrojů spolupráce v daňové oblasti, které um, pracovaly mezinárodní organizace OEC, jako OECD a Rada Evropy. Současně chceme navrhnout, aby přenesené pravomoci eh, pro účetní požadavky a implementační um, prováděcí postupy se stávají povinnými. Takže toto, vážení kolegové, jsou klíčové prvky našeho návrhu zprávy a já se velice těším na vaše připomínky, vaše návrhy a e, současně se těším na úzkou spolupráci s vámi, především se stínovými zpravodaji e, této velice důležité věci. Dovolte, abych vám připomněla, že pozměňovací návrh e, termi, huta pro pozměňovací návrhy je 23.4. a to je všechno z mé strany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Podemáta, děkuji, že jste vypomohla předsednictví s tímto harmonogramem. Předám slovo s tím zpravodajům za EPP, pan Otmar Karas. Nejprve chci poděkovat zpravodajce. Uh, už jsme takový zavedený tým v těchto věcech. Mm, domnívám se, že tato zpráva, která byla ústně prezentována a písemně předložena písemně, je dobrým podkladem pro další jednání ehm, pro širokou stody, schodu, dosažení široké schody v Evropském parlamentu. Chci zdůraznit čtyři body. Za prvé, musí být jasně řečeno, že posílená spolupráce jedenácti eh, zemí je pouze nejlepší řešení Cíl musí být, aby se toho účastnili všechny členské státy a aby byla globální daň. Musíme konstatovat, že naším cílem zůstává, abychom se dostali na eh, této daně na úrovni u 27 ehm, To formulace by se v tomto směru měla ještě posílit. K tomu chci, já také podám pozměňovací návrhy. Další, druhá připomínka je, de, že ta daň z finančních transakcí je um, politická úkola, nejenom nějaké uh, opatření pro výběru daní. Proto to, ne, to není jenom opatření, jak tedy získat peníze z daní. Má to politický, uh, řídící, uh, politický efekt. A Ehm, tyto transakce musí být mimo ehm, burzovní musí být více zdaněny než burzovní. V té zprávě se eh, říká, že členské státy mohou být přísnější. Já se domnívám, že už v té úpravě bychom měli jasně stanovit, že daně musovní transakce musí být více zdaněny, že to není otázka chtění, ale e, povinnost. Třetí poznámka je e, vlastních e, je, je, zařazení těchto prostředků do vlastních zdrojů. Pokud chceme mít tuto hodnotu, tak jsem proti tomu, aby příjmy jednotlivých zemí um, aby se ty příspěvky členských států do evropského rozpočtu snížily, protože výsledkem tak by byl nula a nebylo by ani o euro víc, ale byla by jedna daň navíc. Vím, že to je obtížné, když je to jenom 11 států, ale ta zásada musí být jasná. Když jsou to vlastní prostředky, tak by to mělo být navíc do EU rozpočtu, nikoli místo příspěvku jednotlivých států, které eh, stejně eh, stejně eh, by to odpovídalo hm, základní smluv, podstatě smlouvy, kde je 1,24 a v současné situaci tomu stejně neodpovídá. Dále Mm, co se týče výjimek, tak nad těmi se musíme zamyslet. Například v oblasti transakcí Intergroup máme CD4, likvidity bank, jsme už hlasovali o tom, že likvidita bank eh, se měla posílit a že to je základní eh, povinnost podle Bazileje 3. A transakce, které e, zvyšují likviditu, by byly zdaněny. Takže tady musí být vazba na aktuální legislativu nebo koherence s aktuální legislativou. Znamenám, že transakce inter, v rámci intergrup by měly být vyňaty. Stejně jako tomu je v některých zemích e, už teď, jako v Itálii nebo v Francii. Také se chci vyjádřit k tomu, že bychom měli mít jednotnou daň. Slyším z různých členských zemí, že jsou rádi, eh, že ta daň bude, protože tam je prostor tedy k dalšímu zvyšování nahoru. To by narušilo konkurenci a já jsem proto pro jednotnou daň protože pokud by ta daň byla různě vysoká, tak by ten eh, ten prvek jak si zajišťování výnosů z daní byl ještě eh, obtížnější. To jsou tedy eh, ty, těch, to je těch mých pět pozměňovacích návrhů a ještě jednou chci poděkovat paní Potemata za její zprávu. Okay. Sean, Otmar, I will give... Děkuji, Otmare. Předám slovo za Alde panu Termosovi. Thank you very much, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych rád poblahopřál zpravodajce k odvedené práci. Diskutujeme o FTT po dlouhých diskuzích a nejedná se pro naše politickou skupinu o jednoduchou otázku. Máme různé názory a ta diskuze nepochybně bude zajímavá. Osobně podporuji myšlenku, abychom respektovali rozhodnutí některých členských států, které se již rozhodly, že tuto daň zavedou. Je to velmi liberální stanovisko. Některé členské státy, 11, konkrétně se pro tuto daň rozhodlo a já to respektuji. Ale samozřejmě byl bych pro tuto daň, kdyby chom se detailně na ní zaměřili a k tomu se později vrátím. Za prvé chci říct, že jsem proto, aby výnosy eh, z FTT byly zaměřeny na, eh, eh, na vlastní zdroje Evropské unie, protože náš parlament není mm, normální parlament, který by se zabýval výběrem daní a eh, je, kdybychom měli vlastní zdroje, byli, eh, mohli bychom odpovídat za to, eh, jakým způsobem využíváme tyto prostředky a byli bychom tedy transparentnější, otevřenější vůči našim občanům. Jsem tedy proto, aby se to vyřešilo tímto způsobem a souhlasím s tím, co řekl pan Otmar Karas. Tyto finanční prostředky, ty nové peníze, které tak vzniknou, eh, o které se navýší výnos eh, v EU, eh, by neměly být automaticky převedeny tak, jak to dělají členské státy teď. Takže jsem, jsem proto, aby se navýšil rozpočet EU, než aby byl zachován stejný objem peněz jako doposud. Takže to je tedy moje, moje, můj první názor, který se ubírá tímto směrem. Ale pak to mám určité limity, za které jít nechci. Liberalismus. Tam dochází k většímu intervencionismu nebo k většímu eh, zdanění, tak eh, se na to musíme podívat eh, podrobněji, abychom zabránili pokřivení situace způsobené novými daněmi nebo podobnými eh, věcmi. Takže naše politická skupina se k tomu vyjadřuje tak, že bychom měli předejít negativnímu důsledku například na, veřejn, na trh veřejných dluhů nebo na penzijní eh, situaci, penzijní prostředky eh, jsme tedy pro asymetrické řešení. Já bych nerád, aby se trh eh, s veřejným dluhem stal likvidnějším po této dani a aby to mělo dopad na finanční, eh, pardon, na, na penzijní fondy. Je toto zapotřebí jasně zakotvit do textu. Jsem pro pozměňovací návrh 6, kde zpravodajka uvádí, Žádáme větší dynamiku daně z finančních transakcí. Víme, že finanční oblast má velikou schopnost inovací, proto já hájím toto stanovisko, alespoň osobně. Takže s tímto pozměňovacím návrhem souhlasím. Ale vyvolává ve mně obavy eh, pozměňovací návrh číslo 7, kde se říká, že některé členské státy se mohou rozhodnout pro vyšší úroveň eh, daně a to podle mne není tak dobrý nápad. Tam, jsem, tam se zbližuji spíše eh, se stanoviskem pana Otmara Karase, že by bylo lepší nemít různé úrovně zdanění mezi jednotlivými členskými státy. Proto já bych osobně byl eh, pro takovouto harmonizovanou daň, protože daně z příjmu začala jako jednoprocentní daň. A říkalo se, ne, nebojte, my budeme zdaňovat příjmy. Co s tím děláte? Nebojte, to bude jenom jednoprocentní daň. A teď už vidíme, co se děje v některých členských státech, že to dosahuje 40, 50, 60 procent v některých členských státech. Takže já jako liberál bych byl pro prevenci abychom od první chvíle toto měli jasno, protože členské státy mohou navýšit tuto eh, daň, aby ji tedy nenavýšili až někam ke stropu. A potom mám ještě pár velice technických detailů, jako poslední návrh číslo 16, kde se jedná o převod eh, právních titulů. To si musím ještě pořádně prostudovat, eh, abych na to mohl kvalifikovaně odpovědět ale děkuji ještě jednou paní zpravodajce. Děkuji, Ramone, za zelené. Promluví pan Beset. Děkuji vám, pane předsedající. Já patřím do té politické rodiny, která už 20-25 let, já si přesně eh, to nepočítám, ale bojuje za zavedení tohoto typu daně eh, do finančních systémů po celém světě. A proto vítáme a podporujeme tyto první kroky na cestě k zavedení tohoto zdanění které jsou nastaveny tímto směrem a jdou nad rámec pouhých prohlášení a jsou skutečně důvěryhodné. Podle nás je zřejmé, že parlament musí reagovat velmi pozitivně na návrh komise a také na eh, pozměňovací návrhy zpravodajky a právě proto si tedy myslím, musíme reagovat nejenom pozitivně, ale dokonce s nadšením protože význam této daně v období krize a v současné situaci, kterou v Evropě zažíváme, je nesmírně důležité. Podle našeho názoru když sledujeme různé signály a názory, které jsou stále více euroskeptičtější, tak musíme ukázat, že jsme Evropou, která reaguje, která situaci řeší, neopakuje jenom debaty o úsporných opatřeních a balíčcích, která které jsou stále náročnější, ale že Evropa má prostředky k tomu, jak zasáhnout eh, a nepodléhá situaci se založenýma rukama. Domnívám se, že právě tato daň může ukázat, že Evropa dokáže jít ku předu a že si nemá úplně jednotný názor, ale právě daň z finančních transakce ukazuje, že můžeme jednat. Jsme totiž ve světě hypertrofie finančních systémů. V Evropě máme jakýsi skrytý poklad, který může být užitečně využit právě pro investice, které jsou nezbytné pro hospodářské transformace, zvláště v oblasti energetiky a ekologie a právě z toho se pak bud, z této daně se pak budou hradit podobné projekty a domnívám se, že z hlediska vlastních rozpočtových zdrojů pro Evropu je to ještě další důvod, ehm, který nás k tomu vede nejenom příspěvky jednotlivých států, to je, jak řekli kolegové z EPP, že tato daň se přidává k příspěvkům jednotlivých států. My jsme tedy naprosto pro zprávu paní zpravodajky podporujeme také pozměvací návrhy, zvláště ty, které podporují lepší výběr uvedených daní a těch, které vyzývají k tomu, aby tato daň byla zavedena jako nezbytná součást finančních nástrojů a systému. A jediná starost, kterou vnímáme v těchto rozpravách, se týká využití daňových prostředků. Důležité je, aby takto získané daňové příjmy zůstaly co nejvěrnější původnímu cíli, tedy pomoci jižním zemím v rozvoji, trvale udržitelném rozvoji a pomáhat jim chránit se před dopady ekologické krize a také eh, pomáhat chránit eh, klima, ale také zemi a Eh, faunu a floru. Děkuji mnohokrát a nyní eh, dáme slovo panu Kozesovi. Děkuji vám. Je mi líto, že vědřuješ teď, ale daň z finančních transakcí musíme si uvědomit, co je snem a co je uh, realitou. Jak zpíval jeden zpěvák, ten sen, je, kterého mám rád, že sen je vždycky to krásné, o čem můžeme snít, co nás vede, co nás motivuje. Ale když se podíváme na fakta, na realitu, způsob, jakým se předpokládá zavedení této daně konkrétně, nás přesvědčuje o tom, že je tady celá řada důvodů k překvapení. Jednak nízká sazba daně, jednak ochrana zdrojů, jednak obavy se zajištění rovnosti ve finančních systémech a podobně. S tím naprosto souhlasím a také jsem eh, podporoval různých zpráv, eh, různé zprávy ani podimaty bez pochybností. Ale nyní bych rád se konkrétně zaměřil na konkrétní postupy. Ehm, když sleduji práce vládní organizace Finance Watch, tak eh, vidím výsledky jejich průzkumu a upřímná zjištění, která přinášejí, ale způsob, jak byl stanoven rozsah působnosti pro některé finanční organizace, to může znamenat, že ti nebudou mít klienty, tak jak se předpokládalo, protože tato daň může absorbovat, absorbovat veškeré příjmy banky. To je konkrétní příklad, který vám můžu tady ilustrovat a dokladovat. A myslím si, že na rámec principu, s nímž naprosto souhlasím, s cílem také naprosto souhlasím, ale zároveň musíme vnímat, jak bude vypadat uplatňování v praxi, protože na základě čísel, eh, které máme z průzkumu a studií, eh, se ukazuje, že toto je mnohem důležitější, než jak to hodnotí eh, výbor finanční prostředky takto získané přijdou do Evropské unie v následujících 10-20 letech, ale uvědomme si, hrozí tady eh, odsouvání výroby a služeb Evropy a eh, oslabování eh, právě na našem kontinentu. Proto musíme respektovat zásadní principy a tyto principy naprosto uznávám ale měli bychom sledovat, jaké dopady budou mít ustanovení tohoto právního předpisu, protože ty mohou být skutečně bolestné a dokonce kontraproduktivní pro hospodářský rozvoj a také dokonce pro eh, daňové příjmy, protože tato daň bude sice existovat, ale do státních rozpočtů nepřinese ani heleř. A proto si musíme uvědomit, že v některých oblastech, v některých konkrétních případech eh, bude ovlivněn daňový základ. A jak ještě jednou říkám, nespochybný základ, ale právě jak říkají Britové, v detailech bývá skryt ďábel a my bychom raději žili v ráji. Děkuji mnohokrát, pane Grosses, a nyní dám slovo panu Gigoldu. Um, well, first of all, I, I, I would like to say that I agree. Já chci nejprve říci, že souhlasím s tím, že ďábel je ukryt v detailech a na detailech záleží. Ale zda tato daň bude úspěchem, nebo jako další daně eh, skončí na seznamu eh, dobře míněných pokusů. A to je velké nebezpečí, protože pokud se nám to nepodaří, tak celá myšlenka zemře. A skutečným snem byla, jak řekl Jean-Paul, celosvětová daň, abychom mohli financovat celosvětové veřejné blaho a zároveň um, omezili nadměrné spekulace a krátkodobé myšlení. A pokud se dnes pro daň rozhodne velký počet států, je důležité, aby ustanovení byla nastavena správně, abychom stanovili široký základ, abychom se vyhnuli jakémukoliv eh, případu daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti. A Právě proto musíme zavést opatření právě proti vyhýbání se daňové povinnosti. To má zásadní význam, protože pokud je nezavedeme, skončíme podle švédské zkušenosti a tím vlastně zabijeme tu daň hned po jejím zavedení. A to by byla velká chyba, protože samozřejmě nakonec chceme mít globální daň a globální daň dosáhneme jenom tehdy, pokud se k nám připojí více zemí a pokud se k té dani připojí co nejvíc zemí a finanční prostředky tak získané se využijí na cíle, s nimiž všichni souhlasí globálně. A proto je kritické, aby Evropa dokázala vyjednávat s dalšími státy o zavedení podobné daně. A jak víme, finanční průmysl je inovativní ačkoliv eh, ne vždycky víte, zda daná inovace je v zájmu všech, ale inovativní je a proto je důležité, abychom zavedli eh, výbor, který bude monitorovat, eh, co se s daní dále děje a jak říkal Jean-Paul, samozřejmě jeden z důvodů, proč daň zavádíme, je snížit daňovou, daňový základ. A my de facto zdaňujeme finanční transakce a pak si stěžujeme, že e, nám roduje daňový základ, ale přesně tak je to myšleno. Na druhou stranu však nechceme, aby stejný podnik, který e, takto erodoval v Evropě, se objevil někde jinde a povedli by ho stejní aktéři. Na to si musíme dát pozor. Tedy snížit Eh, nadměrný short-termismus v tomto smyslu. Eh, musíme se ale, jak říkám, vyhnout daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Samozřejmě nikdo přesně neví, jak budou trhy reagovat a právě proto je tak důležité, aby tento návrh, o němž se nyní složitým postupem posílené spolupráce vyjednává, zůstal otevřený otevřeným systémem, tedy v tom smyslu, že jakmile bude zaveden, tak bude okamžitě přizpůsoben všem finančním inovacím, eh, které se jistě objeví. A proto vás mohu jenom varovat v tom smyslu, abychom zavedli veškeré možné výjimky, že si na to musíme dát opatření, pozor, abychom se dali pozor například v tomto smyslu na penzijní fondy a podobně, protože spousta výjimek by eh, ohrozila celý systém. Je potřeba aplikovat nízkou sazbu, ale pro všechny podniky s minimem výjimek, tak jak to komise předpokládá. A právě v tomto duchu bychom měli pokračovat a měli bychom být také velmi opatrní, abychom umožnili participujícím členským státům přizpůsobit se novým formám vyhýbání se daňové povinnosti a inovací, která se snaží zamezit tomu zdanění. Děkuji mnohokrát, pane Gigolde. Pokud eh, se již nikdo nehlásí, dáme slovo komisi pan Bergman. Okay, thank you, chairman, and thank you, Mrs. Děkuji, Pane předsedo, děkuji také paní Polemata za představení této zprávy, kterou komise vítá protože eh, v zásadě podporuje naprosto náš přístup eh, k tomuto zdanění finančních transakcí. V určitém směru zpráva jde dokonce nad rámec návrhů komise, zvláště co se týká záměru posílit ustanovení proti vyhýbání se daňové povinnosti a poskytnout podrobnější informace o harmonizaci a implementaci v terénu. Také obsahuje některé politické uh, Eh, aspekty, které jdou podle mého názoru nad rámec eh, toho, co komise považuje za nutné v takovém právním textu. A eh, problematika maximální harmonizace. Víte, že komise vždycky sledovala přístup v nepřímých daních, tedy snahu o dosažení maximální harmonizace, aby jednotný trh fungoval a právě proto v nepřímých daních jsme typicky uh, rozhodli o minimální sazbě s tím, že ponecháme na členských státech možnost odchýlit se a nastavit sazbu výš. Současně také víme, e, především pokud jde o mobilní e, prostředky jako deriváty, minimální sazba může být nakonec tou sazbou, která se bude pak ve všech zemích aplikovat. Také máme velké sympatie k posílení ustanovení proti výhbání se daňové povinnosti v celém návrhu, ale zároveň si musíme eh, snažit vytvořit rovnováhu mezi posílením boje proti daňovým únikům na straně jedné a zachování eh, hlavních zásad mezinárodního práva v oblasti daní na straně druhé. A uvědomujeme si, že v navrhované zprávě se v tomto směru možná objeví nějaké problémy, protože eh, když vidíme, že parlament například navrhuje, aby eh, tak napojení na území je u derivátu příliš slabé, protože víte, že návrh komise již byl atakován eh, v důsledku toho, že je příliš extrateritoriální. Ta komise je přesvědčena, že tady problém není protože se vždycky snažíme ověřit, do jaké míry je spojení mezi transakcí věcně a územím členských států. Máme však obavu, když sledujeme celou zprávu, tak eh, že eh, se tady eh, může stát, že jsme eh, tedy nedokázali nalézt dostatečné spojení mezi členským státem a transakcí. Pokud je o výběr daňových prostředků, komise zastává názor, že potřebujeme výraznou harmonizaci tady také v zájmu nákladové efektivity, protože hovoříme o mobilní daňový základ a e, také informační povinnost o výběru a další aspekty, které se budou implementovat v terénu, by měly být stejné nebo podobné napříč členskými státy. Otázka zní, zda to má být zakomponováno již v tomto textu, anebo to máme ponechat na členských státech, které se pak dohodnou na koordinovaném přístupu. Je však zřejmé, že komise eh, tady vždycky bude k dispozici, pokud se státy rozhodnou pro vyšší stupeň harmonizace. Domníváme se totiž, že to bude asi nezbytné v zájmu efektivního využití zdrojů, ale také pro kontakty s třetími zeměmi a obchodování se třetími zeměmi, tak se e, právě tento skupinový jednotný přístup k jurisdikcím a infrastrukturám vyplatí. A tím se dostávám k závěrečnému bodu svého vystoupení. Požadavek některých kolegů e, na výjimky, zvláštní nakládání s některými aspekty e, uvědomme si, že čím větší počet výjimek, Eh, tam zavedeme, tím obtížnější bude nákladově efektivní výběr daní. A sdílím sice některé argumenty, které tady zazněly z úst poslanců, kteří zastávají systém výjimek. Chtěl bych připomenout, jaký kumulativní eh, účinek mají privilegia. Penzijní fondy například. Musíme si uvědomit, že investování do penzijních fondů a příspěvky, eh, to vše mm, má již přednostní zacházení eh, oproti jiným formám úspor na důchod. A eh, pokud chceme nabídnout ještě další motivaci, další pobídku, tak by to již možná bylo příliš. Měli bychom si vždycky klást otázku, zda zdanit nebo nezdanit, ale také, jak zajistit, aby daň fungovala takovým způsobem, aby neměla negativní dopad na fungování trhu. Tady odkazuji na eh, požadavek v souvislosti s řízením veřejného dluhu. Podle našeho názoru není ani eh, otázkou zda, zdaňovat sekundární trhy veřejných dluhů, ale jakým způsobem eh, uvalovat daň na tyto trhy, abychom nezabránili v jejich fungování, tedy likvidních sekundárních trhů. A na úplný závěr, jak tady zaznělo z úst Gigolda, členské státy budou muset prokázat, že to funguje. Právě eh, důkaz kvality něčeho je až poté, co to aplikujeme, ehm, a musíme ukázat, eh, že se toto v praxi eh, osvědčí. To si ukážeme jenom praxí. Skupina 11, eh, to by mělo být východisko a také je to tradiční cesta evropské integrace. Začali jsme v v zadých letech se šesti členskými státy, eh, pouze společenství uhlí a oceli a nyní nás je 27 členských států, brzy nás bude 28 a eh, Přesně takto vycházíme eh, z přístupu k daň z finančních transakcích. Jakmile bude implementována, jakmile těch 11 členských států ukáže, že tato daň přináší příjmy do rozpočtu, aniž by negativně ovlivňovala trh, tak se připojí další v rámci EU a mimo EU budou také volit podobný přístup. Děkuji. Děkuji. A na závěr dáme slovo paní zpravodajce, paní Polimaté. Děkuji. Abych začala tím posledním bodem, jak říkal pan Bergman, ale také někteří další řečníci a stínoví zpravodaji. Uh, Není pochyb o tom, že jedním z našich strategických cílů mm, eh, schválením spolupráce, z implementace, mm, pro implementaci daně z finančních transakcí 11 zemích je první fáze, jako první fáze. To znamená, že chceme ukázat, že tato daň je proveditelná, že je efektivní, účinná abychom povzbudili ostatní členské státy, aby se připojili, tak aby bylo možné eh, oživit naši eh, snahy v Evropském parlamentu přejít směrem ke globální daně, daně z finančních transakcí. Jak uvádíme v našem návrhu zprávy, je to jedním z eh, mých pozměňovacích návrhů, FTT mm, bude plně, plnit svůj plný potenciál pouze, pokud to bude implementováno globálně. To je stanovisko, které eh, parlament sdílí pokud chceme dále zvýšit tuto nebo posílit toto naši snahu, tak musíme jít tímto směrem. Další bod, kde jsem viděla, že existuje široký konsensus minimálně mezi stínovými zpravodaji. Přála bych se, aby to bylo Eh, aby byly eh, širší konsenzus i v rámci politických frakcí. To je otázka řízení zdrojů především, vazba na vlastní zdroje EU. Ve vašich návrhu, vašem návrhu je um, jsou ty odkazy jsou odkazy a mm, zmínky v této věci, to je první věc. Druhá věc, zdroje z FTT by měly být vlastní zdroje EU a nemělo by se předpokládat, že nahradí část příspěvku, současných příspěvků členských států, ale že, na, že dále zvýší evropský rozpočet. To je cíl můj osobní i mé frakce a já doufám, přála bych si, aby byl konsensus v parlamentu e, mezi jednotlivými velkými politickými skupinami v, v tomto směru. Musím zopakovat i to, co řekl pan Beckman, je to důležité, důležité víceméně jako politická politický signál. Nemůže to ovlivnit um, právní návrh uh, směrnice. Je to tedy politicky důležité, to zdůrazňuji, ale může to být pouze um, součástí uh, toho mm, odkazu v tom textu. Co se týče více specifických návrhů a komentářů, které jste podali, tak moje stanovisko týkající se výjimek um, z této daně je v principu negativní. Já jsem vysvětlila, proč. Čím více otevřeme prostor výjimkám, tím více vytvoříme prostor pro menší efektivitu při implementaci daně a zvýšíme prostor eh, pro úniky a vyhýbání se daním. Takže znova, aniž bychom byli dogmatičtí, v principu se domnívám, že bychom měli vyhnout otázce výjimek s tím, že musíme být konsistentní. Mm, v podstatě těch 11 států vyžádalo v dopise komisi o, s ohledem na původní návrh, kde je nejširší, co nejširší prostor pro implementaci daně. K otázkám. Za prvé otázka penzijních fondů, což je věc, eh, které jsme už v minulé zprávě hovořili. Je pochopitelné, že toto je samozřejmě problém pro některé z vás, z nás. Chci připomenout, že principiální postoj, který sdílíme, že tyto fondy uh, budou muset eh, jít spíše, eh, spíše tedy mít konzervativní investiční strategii. Myslím, že souhlasíte, že penzivní fondy nemají spekulovat, neměly by mít vysoké transakční náklady, takže tato strategie je v souladu s hlavním účelem penzijního fondu, což je, nezapomeňme, E, vyplácet po 20-30 letech spoření důchod. K, tom, k těm um, sekundárním trhu obligací Ramon tuto otázku zmínil na předchozí schůzce a také dnes. Chci jenom připomenout, že mm, poslední studie londýnské City spočítali dopad FTT na je 11,6 a studie předpokládá, že každá transakce s obligacemi mm, vyvolá pět zdanitelných kroků. To je, není pravda, protože v návrh komise výjímá eh, zprostředkování, když finanční instituce jedná jménem a na účet jiné instituce. Také podle hodnocení dopadů komise dopad, to je jenom na připomenutí, dopad FTT na eh, náklady mm, půjčování vlád je 2,5, eh, je odhadováno na 2,5 miliard euro a výnosy 6 miliard euro, což je pozitivní dopad na rozpočty členských států, ale zase budeme o tom muset dále jednat a dále zkoumat tyto konkrétní věci. Co se týče návrhu některých z vás nahradit minimální sazby návrhu komise jednotnými sazbami, tak myslím, že zase má smysl zachovat minimální sazby, tak jak je navrhuje komise, především proto, že trhy budou nutně reagovat jiným způsobem a vy, někteří z vás řekli, že nevíme, jak budou trhy reagovat. Takže podle současných návrhů stanovení minimálních a diferencovaných sazeb na různých trzích je nejlepší cesta, jak eh, se dostat dál. Pokud eh, bude schválen návrh vytvoření skupiny FTT, která bude pravidelně hodnotit, jak se situace vyvíjí, tak to by mohlo mít mandát eh, posuzovat zda tato flexibilita pro členské státy modifikovat ty sazby je nejlepší, anebo zda musíme v druhé fázi um, eh, ve směrnici v té, té harmonizované daňové sazby. Takže to je všechno, co jsem chtěla říct. Doufám, že jsem nezapomněla na něco podstatného a Děkuji vám všem za vaše komentáře a vaše návrhy a obecně spolupráci, především tí stínovým zpravodajům a těším se na další plodnou spolupráci. Děkuji vám, paní Podmato. připojenou. připojenout, že 23. dubna je lhůta pro vznělací návrhy. Budeme je probírat 27. května. Hlasovat ve výboru se bude 28. května a na plenárním zasedání v červenci. A nyní můžeme přijít k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to jsou pozměňovací návrhy ke zprávě paní Gál Pelt, výroční zpráva o daních, jak uvolnit potenciál EU v oblasti hospodářského růstu. A já hned předám slovo paní zpravodajce. Děkuji vám, pane předsedo, kolegové. Megköszönjem a sok módosítót, amit a jelentéshez kaptunk, szám szerint 140. Chci vám poděkovat za návrhy, za pozměňovací návrhy, které jste předložili. 144 pozměňovacích návrhů přišlo celkem. A tady vidíte veliké oblasti o snižování daní, o vyhýbání se daním, zelené daně, Eh, společnosti offshore. Před velikonoční eh, pauzou se stínovými zpravodaji jsme se snažili diskutovat o kompromisech. A také už mám určité odpovědi a jsem eh, tomu ráda, děkuji vám. Cílem mé práce bylo za současné velice složité ekonomické a finanční situace, kterou pro, procházíme, je to, abychom zajistili, že eh, i daně budou pomáhat ekonomickému růstu. A a to má také význam v Evropské strategii do roku 2020. Různá daňová opatření musí být tedy konzistentní s touto strategií EU 2020. A také jsem žádala kolegy, aby přijali to, že ekonomické politiky v různých zemích se od sebe značně liší. Nejen co do toho, jak se snaží odpovědět na krizi, ale vůbec, jaký mají výchozí bod a e, jaké mají možnosti. Lidé byli přinuceni k tomu, aby provedli různé změny v daňových systémech ve středně a krátkodobém horizontu. A já bych se chtěla zaměřit nyní na narůstající zdanění a ochotu platit daně, a transparentnost ve výběru daní. E, je zapotřebí diskutovat takové programy, jako je Fiscalis a jak jej správně e, provádět. Ve své zprávě také zdůrazňuji ohledně podnikové daně, že OSVČ e, mají určité potíže ohledně zdanění. A co se týče DPH, eh, jsem připomněla, že jednotná eh, sazba DPH by byla velmi vítána. Kultura eh, těchto daní byla svobodnější a tam se viděli, že to mělo dlouhodobě větší účinek. Spíše z dlouhodobějšího hlediska by se takto spotřebitelé neobávali e, snižování takovýchto daní e, typu DPH. Lidé si mysleli, že to je jen e, taková hrádka a že to hm, moc nezmění ale z dlouhodobého hlediska bychom neměli eh, takto eh, postupovat a já bych ještě chtěla vyjádřit jednu myšlenku na závěr. Někdy nesouhlasím eh, s kolegy a v některých případech asi jdeme se proto také příští týden se stínovými zpravodaji co se týče eh, Evropské strategie 2020, tak jsem prohlásila, že by bylo zapotřebí mít zavedenou daňovou politiku tak, aby napomáhala produktivitě a zaměstnanosti, aby těmto cílům sloužila takovým způsobem, aby nebyla ohrožena pracovní místa. Děkuji. Také jsme eh, zjistili, že by toto dobře eh, přijímali naši sociální eh, partneři. Ještě jsem se chtěla zmínit o dvou, třech tématech. Jedním z nich je ehm, daň eh, související s ochranou životního prostředí a také vyhýbání se daním a daňové úniky. Kolegové, já jsem eh, chtěla jít podobnou cestou, jak už tomu je v jiných případech a z tohoto důvodu jsem eh, se omezila na, na mm, zabránění dvojímu zdanění a také na daňové ráje, protože ostatní témata jsou probrané jinde to je tedy takový kompromis, k němuž jsem došla. A co se týče zelených daní, to je taková druhá velká oblast, jsem se nezabývala přímo tedy termínem zelené daně, ale takovým, zabývala jsem se takovými formami zdanění, které e, jsou zaměřeny na ozelenění anebo na ochranu životního prostředí, přispívají k ní nějakým způsobem. To mě připadalo relevantnější. Co se týče kompromisních pozměňovacích návrhů, neomezila jsem se jen e, na ně, ale chtěla bych vám poděkovat za výbornou spolupráci a teď jsem velice zvědavá, jak, e, jaké výsledky přes další diskuze. Děkuji, pan Ludkevič. Tak för ordet. Já vill tak. Děkuji vám. Nejdřív bych rád poděkoval paní zpravodajce za velice konstruktivní spolupráci. První navržené kompromisy byly velmi pozitivní a já si myslím, že ta diskuze se nepochybně ubírá správným směrem. Tato zpráva je důležitá z mnoha důvodů. Nejurgentnějšími aspekty je ukázat, že je tu jasná souvislost mezi daňovou politikou a růstem. Musíme to zdůrazňovat znovu a znovu. Správně fungující daňový systém je rozhodující pro to, aby se Evropě podařilo dosáhnout dlouhodobého a udržitelného růstu. A to je jasně naším cílem. Máme tu jeden veliký otazník, který souvisí s tím daňovým hadem, který byl uváděn jako možností pro koordinování eh, daní v jednotlivých členských státech. Tato koncepce vyžaduje ještě další objasnění. Pokud jen eh, okopírujeme toho měnového hada, který zde byl eh, v první fázi přípravě na euro, tak si myslím, že by to vedlo k poměrně dalekosáhlé Eh, harmonizaci s, velk, eh, s velkými eh, rozdíly mezi tím nejvyšším a nejnižším limitem. Já si myslím, že už tu máme nějaká technická pravidla, máme minimální limity. Ale když máme stanovit nějaké maximální stropy, tak si nemyslím, že by to v tuto chvíli bylo rozumné či žádoucí. Bez další harmonizace můžeme navýšit transparentnost, výměnu informací a to si myslím, že by byl kladný krok. A to by byl určitě správný krok správným směrem. Měli bychom určitě předejít eh, používání vůbec to, toho termínu daňový had. protože lidé by si jej mohli nevhodně spojovat. A myslím, že toto právě zapotřebí ještě hlouběji prodiskutovat. Při naší další práci se budu zaměřovat na čtyři věci. Za prvé, Musíme posílit naše úsilí zaměřené na boj proti předcházení nebo výbání se daním eh, a daňovým podvodům. Je zapotřebí tvořit podmínky, které by vedly k udržitelnému dlouhodobému růstu, abychom posílili veřejné finance a dokázali takto dosáhnout eh, eh, férové hospodářské soutěže. To si myslím, že je správné a tento potenciál bychom měli posilovat. Také je třeba posilovat růst tím, že odstraníme daňové překážky v jednotném trhu. Směrnice o DPH by měla vést ke zlepšení v této oblasti. Konsolidování eh, společné podnikové eh, daně také eh, povede za správné implementace ke zlepšení a potom by se ještě měla zlepšit spolupráce mezi jednotlivými eh, vnitrostátními daňovými orgány eh, na mezinárodní úrovni a další aspekty bychom měli také začlenit, protože bychom neměli vytvářet takové daňové struktury, které by navyšovaly další rozdělení ve společnosti. Myslím, že rozdíl mezi bohatými a chudými není sama o sobě něčím špatným, ale má negativní dopad na růst. Využívání eh, spotřební daně v EU eh, a tato daň, spotřební daň, nejvíce eh, postihuje chudší domácnosti. Měli bychom tedy ji zvažovat velice bedlivě. Potom to jsou takzvané zelené daně nebo, ze, nebo daně zaměřené na ochranu životního prostředí, ale ty se ve skutečnosti v EU omezují. A bylo by velkým, velkou výhodou pro růst, kdyby tyto takzvaně zelené daně představovaly mnohem eh, širší eh, část eh, daní jako takových. Měli bychom usilovat o hladký přechod k zelené ekonomice. Dalším krokem by mělo být revidovat a posílit směrnici o energetice, pokud se zaměříme tedy na tato čtyři témata, o kterých jsem hovořil, myslím, že se nám podaří dosáhnout funkčních kompromisů. Doposud jsme vedli velice konstruktivní proces a myslím, že se nám daří dát dohromady vynikající zprávu. Děkuji vám. Předám slovo za Alde panu Temosovi. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat zpravodaji a um, když eh, vidím ty kompromisy, tak mám pocit, že eh, duch té původní zprávy byl respektován a nemám k tomu nějak černý zvláštní komentář. Mám ale trošku problém s e, tou koncepcí e, tax snake, e, vzájemně provázané daně. Um, my um, um, nejde o proces uh, daňové harmonizace jako srovnání s EU, benchmarking do nejlepší praxe. Když se podíváme na Spojené státy, tak uh, tam je měnová politika, ale ne, současně fiskální nezávislost 50 států eh, v oblasti zvyšování, snižování, rušení daní. To je model daňové konkurence, které, který zvyšuje efektivitu celé ekonomiky. Je spousta ekonomické literatury, která vysvětluje, kvantifikuje ty nejrůznější efekty jednotné měnové politiky na různých teritoriích Samozřejmě hospodářská struktura v jednotlivých eh, zemích jsou různé, takže fiskální politika ehm, na ehm, omezení nebo zvýšení eh, dopady eh, růstu nebo poklesu úrokových sazeb na federální úrovni. Spojené státy ale jsou konkurenceschopnější ekonomikou než Evropa, protože tam je harmonizovaný trh práce. My v EU máme velice odlišné trhy práce na severu a na jihu, což vyvolává divergenci, makroekonomické divergence. Stačí se podívat na e, míru nezaměstnanosti. Podle mého názoru tímto směrem bychom měli jít. Ne daňovou harmonizací, ale por, eh, pro faktor, výrobních faktorů, je harmonizace trhu práce. Já osobně jsem proti této strategii, které, eh, kterou některé frakce eh, obhajují, tedy fiskální harmonizace. Co se týče mých, mý, mé pozměňovací návrhy, včera jsem poslal e-mail všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, poradcům a e, ve snaze zlepšit ty kompromisy, které, kde je i, i, i mé jméno. Je velice důležité si uvědomit v této zprávě o nanění, že v některých členských státech regiony a místní orgány mají často pravomoci vybírat daně. A proto komise by měla vzít v úvahu při, návr- při tom, se sestavuje své návrhy, že některé regiony mají částečné nebo plné kompetence vlastně zdanění v Německu, ve Španělsku, e, v případě dvou ze sedmnácti regionů a tyto dva regiony ve Španělsku mají mnohem nižší nezaměstnanost a jsou mnohem konkurenceschopnější. Baskicko a Marmara. To je tedy realita. A pro mnoho regionů, já jsem katalánec a já myslím, že to je dobrá praxe, kterou, praxe, kterou bychom měli zlepš, rozšiřovat a aplikovat, zlepšovat rozporské výsledky. Kompromis 1a týkající se pozměňovacího návrhu 44, tady chci aby se to odrazilo v kompromisu, jinak budu muset stáhnout své jméno. Dále eh, můj pozměňovací návrh 77 DPH eh, kulturní produkty a služby by měly být považovány jako Eh, služby první eh, základní potřeby pro účely sazeb DPH. Víme, že ve Španělsku byla zvýšena daně na kulturní produkci, kina a tak dále a to poškodilo celý sektor. Takže proto bych si přál, pokud to bude možné, toto ty zahrnout do těch kompromisů, jinak bych stáhl své jméno eh, z toho kompromisu. Myslím, že je nutné být v e-mailu nejenom, eh, v kontaktu nejenom přes e-mail, ale i fyzicky spolu jednat, nejenom pouze přes e-mail. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji také, že jste zmínil um, náš region Navary, Navarský region. Um, z hospodářského hlediska je tady otázka, které regiony jsou úspěšné. Eh, co se za zelené, tady nikoho nevidím. Eh, dále pan Kluten. Máte slovo, Klute. Eh, velice stručně já jsem to tedy, já jsem to v stínovém ale ještě něco k té daňové harmonizaci. Tušenosti ukazují, že daňová konkurence má také negativní stránky. Příjmy státu v rámci eh, Spolkové republiky máme podobné struktury. I na evropské eh, úrovni mám podobné různé struktury a Efekty jsou takové, že daně klesají a příjmy států klesají. A to vede ke, přispívá ke krizi veřejných financí. Minimálně bychom to měli omezit. Eh, a proto je nutná minimální harmonizace. Harmonizace trhu práce znamená v podstatě harmonizaci směrem dolů. Když chceme harmonizovat trh práce, tak to mm, musíme udělat i v daňové oblasti, jinak bude nerovnováha v hospodářské sociální oblasti z eh, politického hlediska ehm, mm, by to ovlivnilo akceptování Evropské unie jako mírové unie. Proto je to zásadně důležité. Nebudu Mm, jednotlivá stanoviska, které Thomas Handel jako stínový zpravodaj tady eh, zpracoval, nebudu je eh, tady prezentovat, protože je v podstatě jednotlivě neznám, ale základní stanovisko je, to sdílíme, že daňová konkurence v posledních letech mezi jednotlivými členskými státy z hlediska eh, pracujících vedla k dramatickým důsledkům pro a utrpěli tím veřejné finance. Proto bychom měli um, být pro minimální harmonizaci daní. To jsem tedy chtěl říct k těm daním. So if no the members... Děkuji, výborně. Pokud se žádný další člen nehlásí, dám slovo opět paní zpravodajce. Köszönöm szépen, um, elnök úr, és köszönöm a mm, árnyékjelentéstevőknek is a nagyon hasznos véleményét Eh, természetesen eh, jövő héten. Ehm, samozřejmě eh, budeme také organizovat osobní schůzku příští týden. Doufám, že 17. dubna to bude možné, že bude schůzka s stínovými zpravodaji, bude svolána. Jsem velice mě těší, že také máte dojem, že tato diskuse jde správným směrem a že budeme mít společné stanovisko. To téma je velice obtížné, to je nutné konstatovat na základě toho, co bylo řečeno. Daňová harmonizace, ehm, součas, soutěž mezi jednotlivými státy, vlastně daní, to, je, mm, to polarizuje a proto máme systém, ten monitoringu, takzvaný, eh, takzvaný tax snake a proto mm, je, je to situace jako před zavedením eura. Je to koordinace. Nic, není to nic jiného než systém, který zkoumá, jaké dopady má zvýšení nebo snížení daní v jednotlivých členských státech, eh, které mají rozdílnou hospodářskou a daňovou politiku. Toto, od, toto se odráží v kompromisním návrhu, který se týká mm, bodu 15. Já nejsem zastance daňové harmonizace. Nejsem, nedomnívám se, že teď v krizi, která i tak mm, si vyžaduje spoustu naší energie, tak musíme ještě e, provádět daňovou harmonizaci. Ale systém, který sleduje, který monitoruje, zavádí monitoring dopadů jednotlivých daňových opatření, to je pozitivní. Tento systém by sloužil dobrému cíli. A proto jsem předložila kompromis po dlouhé eh, analýze eh, bychom mohli vypracovat systém, který bychom eh, který nazvali daňový had, tax snake, a který by podporoval transparentnost zvyšování nebo snižování daní by eh, tím bylo mm, zohledněno. Já chápu problém, že, o kterém se tady hovořilo, o nerovnováze v rámci Evropské unie a je možné, že evropská politika není eh, jak se zamířena na na zrušení těch nerovnovách, ale domnívám se, že daňová politik, nebo nejdůležitějším úkolem daňové politiky je odbourávat nerovnováhu. Hovořilo se tady o tom, že existují regiony, kde, které mají pravomoci eh, vymáhat a vybírat daně. V Evropské unii je mnoho úrovní samozprávy a státní zprávy a eh, nejrůznější správní praxe. Jsou tam růz, nejrůznější regiony. Co se týče výběru daní, co se týče daňových úniků, vyhýbání se daní, tak tyto otázky jsem také zdůraznila, považuje za velmi důležité a i ty kompromisy považuji za důležité v této, z tohoto hlediska. Také jsem dostala písemné připomínky od eh, kolegů, které tady nebudu teď eh, prezentovat, o těch budeme hovořit příští týden. Yes, to end, I... Děkuji, abych to uzavřel. Budeme hlasovat ve výboru 23. dubna na plenárním zasedání pravděpodobně v květnu. Přejdeme k dalšímu bodu. To je bod číslo 9 a 10. Bod 9 je změna nařízení Rady 659 1999 kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 smlouvy o Evropském společenství a bod 10 je změna nařízení číslo 994-98 a použití článků 92 a 93 smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory a nařízení číslo 1372 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Budeme diskutovat e, o obou zprávách najednou. A požádám pana Dorfmana, zpravodaje, aby nám řekl něco o té druhé zprávě. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Ja, es geht um, hier um die Block, Block Exemption Regulation. Das ist also eine Mächtigungsverordnung. Um, bloková výjimka, nařízení o blokových výjimce, to je, ta dává uh, možnost komise um, mm, v oblasti státní pomoci. Komise s, eh, ve svém sdělení z 8. května 2012 k modernizaci pravda, eh, správní po, státní pomoc m, mm, považuje za užitečné rozšířit tuto blokovou výjimku, tedy nové bloky v rámci těch, které komise může stanovit, kde by se to už nemuselo ohlažo, ohlašovat tyto nové bloky, které komise navrhuje, tady jde o státní pomoc o kulturní oblasti, kulturního dědictví, um, dále státní pomoc v případě boje proti následkům přírodních katastrof, dále rybolov, pokud jde o pomoc v případě um, určitých zvláštních okolností, inovace, eh, lesnictví, dále v potravinářské oblasti, eh, dále uchování biologických eh, bohatství moří, amatérský sport, sociální pomoc v dopravě, především vzdálené oblasti jako ostrovy, stále státní pomoc v dopravě a e, širokopásmová infrastruktura e, sítí příští generace. Tady e, nejsme ve spolurozhodování, takže dáváme jenom stanovisko radě a rada bude rozhodovat o tomto novém nařízení. Mám, navrhl jsem některé pozměňovací návrhy ve snaze tyto bloky lépe definovat, například um, mm, tak, aby byly výjimky pouze, pokud budou uh, v souladu se strategií Evropa 2020 v oblasti amatérského sportu. Tam se mi ta výjimka jeví jako smysluplná, pokud jde o podporu sportovních svazů, ale nikoli infrastrukturních projektů. Proto dále v oblasti širokého pásma, bylo by, širokopásmové infrastruktury, bylo by dobré, kdyby tady byl m, mm, přístup k infrastruktuře, volný přístup k infrastruktuře. V tom případě tedy. Nejsem si jist, že v této chvíli současně mm, mm, v oblasti zadávání veřejných zakázek evropsk, na evropské úrovni, že, že se to transparentně transponuje ve všech členských zemích, v mnoha oblastech. Při, um, v případě hospodářské soutěže procesům a postupům je jistě demokratický deficit v tom, že parlament není ve spolurozhodování, že parlament pouze vydává stanovisko Také bych si dovedl představit, že by byly um, státní pomoc v oblasti cestovního ruchu, taková nová bloková výjimka. Naší, co se týče naší role jako parlamentu, tak bych navrhoval, aby, když už nejsme v v eh, spolurozhodování, tak minimálně, aby Evropská komise každé dva roky podávala zprávu o aplikaci tohoto, mm, těch výjimek no, nařízení. Dále je tady důležitá oblast. Eh, komise navrhuje eh, v článku 20 nařízení 2007, eh, tedy vyškrtnutí tohoto článku. Tento článek 9 Ehm, obsahuje určité výjimky v vlasti veřejné hromadné dopravy, osobní dopravy. Myslím, že to je mm, demografický problém. Um, že v tomto nařízení je, spadá do spolurozhodování, takže to je nařízení, mm, kde je, nařízení, eh, ve kterém nejsme ve spolurozhodování, mění nařízení, kde jsme ve spolurozhodování. Takže mně se zdá, že o smyslu tohoto vyškrtnutí bychom mohli diskutovat, ale mm, také po dohodě s kolegy dopravního výboru, jejíž kompetenci tato oblast osobní dopravy je. A Měli bychom se vyjádřit proti tomu, aby se o tomto nařízení 1307, mm, komise, mm, pokud to bude chtít udělat, tak by to mělo být v rámci normálního legislativního posluhu, to je spolurozhodování. Mm, pak se to bude projednávat v dopravním výboru a povídajícím způsobem se rozhodne, zda vyškrtnutí článku, vymazání článku 7 má smysl. To tedy je víceméně, to jsou vše, víceméně všechny moje připomínky k této zprávě. Děkuji. Thank you very much indeed, Mr. Dorf. Děkuji, pane Dorfmane, za socialisty dám eh, slovo stínovému zpravodaji panu Grasovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A já bych na úvod poblahopřál oběma eh, eh, zpravodajům za odvedenou práci a velmi se těším na spolupráci s nimi. Ano, pane Dorfmane, máte pravdu. Musím říci, že také paní Bitikainen tady jasně vyjádřila, eh, že existuje demokratický deficit v, č- v užití článku 109 e, eh, smlouvy, tedy právní základ pro toto nařízení a bohužel e, máme jenom právo na konzultaci. A eh, uvidíme, jak budeme postupovat ve vztahu k článku 9. My jsme tady už zmínili postupem konzultací a paní Pitikainen eh, nám zdůrazňuje, že je tedy toto správné a důležité je modernizovat postupy eh, státní pomoci, díky tomu bude možné eh, postupy Evropské komise zefektivnit. Také jsem přesvědčen, že spolupráce mezi Evropskou komisí a vnitrostátními soudy, to je velice důležitý prvek návrhu, to musí být podpořeno a ehm, právě pozměněné nařízení zdůrazňuje tuto obecnou spolupráci. Také si uvědomuji, že Evropská komise by měla mít možnost získat veškeré relevantní informace přímo od účastníků na trhu, pokud informace, které poskytne členský stát jako takový, jsou nedostačující. Právě toto opatření zvýší transparentnost. A nyní ke zprávě paní Dorman. Já myslím, že je velice důležité, abychom eh, zdůraznili, jak řekl jak tady zaznělo, tedy, eh, že je potřeba informovat také o pomoci na kulturu, dále o pomoci v situacích eh, přírodních katastrof, o pomoci v oblasti infrastruktury a podobně. Také sdílím zpravodajův názor na to, že eh, inovace musí být v souladu s iniciativou a strategií Evropa 2020, ale současně bych rád doporučil, abyste nejednali příliš restriktivně, abyste tedy ponechali otevřené dveře dalším iniciativám, Eh, tedy eh, které eh, budou také v souladu se strategií Evropa 2020. V každém případě bych rád, aby si oba zpravodajové pokusili urychlit celý proces, poněvadž se domnívám, že by bylo vhodné, aby se o tom hlasovalo ještě před zasedáním Rady 29. května, což nám umožní postup konzultací a zároveň tím pádem ovlivnit eh, diskuse v radě. Velice se těším na spolupráci s vámi a děkuji vám, děkuji mnohokrát. Pane Gutasi, a nyní dám slovo paní Pitkanen, která je zpravodajkou k první této složce. Omlouvám se za předchozí nedorozumění. Děkuji. Vím, že jste začali o 15 minut dřív, nebo dokonce vůbec dříve oproti pořadu jednání. Právě proto jsem tady nebyla na úplném začátku. Musela jsem se účastnit zasedání jiného výboru, kde jsem s novou zpravodajkou k jiné zprávě. Nicméně můžeme teď diskutovat o tomto textu. Jak všichni víme, nařízení, kterému se věnujeme, vychází z článku 107 a 108 smlouvy, eh, které stanovují eh, pravidla státní pomoci, obsahují definici státní pomoci a také eh, důvody, z nichž je možné považovat za, kom, za slučitelnou s vnitřním trhem a také stanovují procesní zásady, které upravují způsob, jakým eh, může komise zajistit, aby státa dohodnutá pravidla dodržovaly. Jak víme, tak toto procesní nařízení se od svého vzniku výrazně neupravovalo. Možná to působí jako příliš technické, ale důležité je, jak implementujeme. Na tom pak eh, ve finále záleží. Mm, a proto si myslím, že toto je důležité z hlediska sdělení komise o modernizaci systému státní podpory. A také si uvědomujeme, že Důležité je poskytnout státní finanční prostředky, abychom podporovali plnění cílů Evropa 2020, tedy zelená ekonomika, ekonomika, která je inovativní, sociálně inkluzivně rostoucí. Na druhou stranu však máme určitá omezení ve financování z veřejných rozpočtů. To znamená, že nechceme finanční prostředky, kterých je nedostatek, eh, využívat na nesprávné věci. Proto chceme obecně zlepšit efektivnost státní pomoci problém, tak jak se projevoval, byl v tom, že postupy a jejich výklad se výrazně v jednotlivých státech liší. Někdy se postupovalo na úrovni komise nebo státu různě a pak se trávila spousta času zpracováním eh, aspektů, které neměly žádný eh, globální význam. My chceme účinné nástroje k tomu, abychom eh, se zaměřili na ty v uvozovkách velké ryby, tedy na zásadní problémy, kde státní pomoc skutečně má narušující dopad Eh, například CPR, nezdravá soutěž, hospodářská soutěž, například stavebnictví. A právě tady vnímáme tento krok velmi pozitivně. Konkrétní postupy jsou dvojí. Za prvé, eh, zdokonalení vyřizování stížností. A když eh, máme mechanismus řešení stížností, co to znamená? Kdokoliv, jakkoliv může zmínit nějaký problém v souvislosti se státní pomocí, může si stěžovat a komise to musí prostudovat. Znamená to v praxi, že vyvstane celá řada mm, postranních nedůležitých záležitostí, dokonce i postupy, jak soutěžit na trhu, prostě nespokojení konkurenti se pak snaží stěžovat. A my jsme bohužel neměli dost času na to, abychom propojili prostředky, které máme a stanovili jasný postup. Návrh, který tady máme eh, pro lepší řešení stížností, E, bude znamenat, že komise bude mít více prostředků pro zkoumání závažných případů. A abychom tyto návrhy správně e, vyřídili, tak bude seznam povinných informací formou formuláře, který vyplníte, a budete muset při podání stížnosti prokázat, že e, jste e, zainteresovaným subjektem. E, to znamená, že to neděláte ještě z dalších důvodů. A zároveň budete muset přesně definovat, jaký problém vznikl v poskytování státní pomoci. A já tady osobně navrhuji a cituji také výraznou podporu, ano, mohli bychom vytvořit ještě dokonalejší eh, zrychlený systém vyřizování stížností. Znamená to, že by komise nebyla povinna eh, přijímat formální rozhodnutí, pokud by eh, byla podána žádost o poskytnutí informací ze strany stěžovatele a kdy bude zřejmé, že nedošlo k porušení pravidel poskytování státní pomoci, eh, tak aby se tímto nemusela zabývat eh, když vlastně není nutné eh, proces řízení, vyřizování stížnosti zahajovat. A další aspekt vyřizování stížností je zajištění konzistentního vymáhání pravidel na vnitrostátní úrovni. A e, tady návrh uvádí, aby e, komise měla lepší praktické nástroje pro podporu vnitrostátních soudů při vynášení rozsudku. A komise by pak informace předávala přímo soudům v zájmu aplikace pravidel poskytování státní pomoci. A tím pádem komise bude mít právo předložit takovou věc soudu a to e, se těší obecné podpoře. Dalším aspektem je zajišťování efektivního spolehlivého schromažďování informací z trhu. O tom jste se už zmínili. Tady se objevuje nový prvek, a to e, nástroje pro opatřování informací z trhu MIT. Komise tedy bude splnomocněna k požadování informací od dalších subjektů, nejenom od členských států. A díky tomu máme pravomoc postupovat účinněji, rychleji právě proti těm velkým rybám, kde je zřejmé, že je to problém, kde třeba i členský stát není příliš ochoten eh, urychlit postup v získávání informací které potřebuje pro šetření případu. A díky tomu budeme tedy schopni vést eh, šetření rychleji, účinněji, přesněji a s lepší metodikou. A také podporuji zavedení sankcí pro případ, eh, že informace nejsou správné nebo nejsou pravdivé. Eh, na to jsou také postupy. A zároveň tedy několik dalších aspektů, eh, které jsou také eh, napojeny, ačkoliv nesouvisejí zcela přímo s problematikou státní pomoci, tedy jak státy interpretují tato pravidla část toho spadá do různých výkladů vůbec toho, že se tento trh v některých členských státech neuplatňuje. Souvisí to s třetím sektorem a tam není zcela jasné, zda jde o trh nebo zda jde o případ uplatnění nařízení o státní pomoci. Představme si eh, nevládní organizace, která poskytuje eh, zdravotní služby nebo služby třeba s eh, mentálně postiženým a podobně, tak to představuje navýšení administrativní zátěže, probrat veškeré tyto případy a proskoumat je na straně jedné, na druhé straně také to dokonce může podpořit eh, zasílání stížností, které nejsou opodstatněné a v případech řešení sociálních problémů nakonec to bude znamenat omezení poskytování finančních prostředků pro aktivity třetího sektoru, které e, jsou ale podporou našich občanů. Proto tady na tomto místě navrhuji, aby komise trvala na tom, aby členské státy vysvětlili e, situaci s pomocí testu trhu, aby zjistili, zda pro dané služby na trhu existuje skutečná nabídka a poptávka. To znamená, že přístup k velkým rybám bude tedy přísnější a v jiných situacích neopak, kde jde o podporu třetího sektoru občanské společnosti a marginálních záležitostí, tam e, budeme ochotnější ponechat uplatňování pravidel e, v rukou členských států. To se týká i vyřizování stížností. Děkuji za pozornost a velice se těším na vaše připomínky a podněty k další práci. Děkuji. Děkuji vám, paní Petikainen. Pan Fotas je zpravodajem. S tím správným u obou dvou. Nevím, zda si přeješ něco dodat. Takže za Alde předám slovo paní Intveld. Děkuji vám, pane předsedo. Sharon Bolstera je také synovou zpravodajkou u zprávy paní Pětikanen, mě požádala, abych přečetla její prohlášení, ale také bych ještě promluvila o zprávě pana Dorfmana, kde jsem stínovou zpravodajkou. Takže především chci poděkovat za tuto zprávu, je velice stručná a jasná. Obecně musím říct, jak už jsem uvedla, že mám dost nedůvěru k trvalému rozšiřování působnosti výjimek nařízení, pokaždé se zdá, že cílem. No víte, Zní to jako velice dobrý cíl, ale měli bychom to proskoumat pečlivěji, abychom zjistili, jak tyto výjimky jsou potom uplatňovány v praxi. Víme totiž, že to jsou velké potíže, protože velká část státní pomoci není dobře nebo vůbec oprávněna. A to by všechno mělo být rozhodnuto ještě předtím, než se rozhodneme, že vůbec eh, takovéto výjimky umožníme. Co se týče cíle zaměřit se na velké ryby. Ano, souhlasím s principem, ale nemyslím si, že bychom měli zapomínat na ty drobnější ryby, protože mnoho drobných ryb eh, může mít také svou váhu na trhu. A tak eh, bychom na ně neměli úplně zapomínat. V tomto smyslu velice vítám návrhy pana Dorfmana, například ohledně jasných kritérií pro výjimky. To si myslím, že je velice dobrá věc a umožňuje lepší transparentnost. Také velmi vítám jeho pozměňovací návrhy 8 a 9 o využití eh, pravidel pro veřejné zakázky, aby se zachovalo, zachovaly rovné podmínky je zapotřebí toto připomínat a také je důležité mít na paměti, že státní pomoc by vždy měla zůstat výjimkou a měla by být dočasnou záležitostí. A že jaksi že se jaksi plíživě nestane trvalým stavem. Úplně mě nenadchlo, protože nejsem úplně přesvědčena o pozměňovací návrhu 6, eh, konkrétně o tom, že by to mělo být dodatečné upozornění o eh, státní pomoci, pokud dochází ke spolufinancování ze strany EU, protože tady už eh, takováto možnost je. A to přeskoumání EU není takto chápáno jako zcela stoprocentní. A Souhlasím s vámi, souhlasím také s tím, co říkala paní Pietikainen ohledně demokratického deficitu a úloze Evropského parlamentu. Myslím, že na tom se snadno shodneme u nás ve výboru. Poznámky paní Schrambouls, která se omlouvá, ale dnes je v Dublinu. Hovoří na neformálním ekofinu, kromě jiného. A já přečtu její prohlášení Cílem tohoto nařízení této úpravy je to trik zprávy paní Pětikajnen je zlepšit stávající úpravu z roku 99, eh, zkrátit čas nutný k vyšetření stížnosti ohledně státní pomoci, zajistit, že to budou eh, správné, mm, poctivé eh, stížnosti a posílit transparentnost. Téměř eh, souhlasím s tím, co napsal eh, komise. Jsou tu rozumné pozměňovací návrhy. Ke stávajícím nařízení měli bychom zařetrvat na tom, eh, že ty stížnosti budou založené, že budou podložené důkazy, a že takto bude vítána stížnost na údajno, údajné zneužití státní pomoci. Test trhu je zajímavá myšlenka, zajímavá koncepce, ale ráda bych věděla více o tom, co to má znamenat. A také ve mě trochu vyvolává obavy váš odkaz na skutečný dopad na vnitřní trh. E, jak to souvisí s mandátem komise e, v rámci smlouvy? Možná na to bychom se mohli podívat eh, při schůzce stínových zpravodajů. Pozměňovacímu návrhu číslo 8 souhlasím principiálně s tím, že poslanci Evropského parlamentu mají být eh, lépe účastní eh, prostřednictvím návrhu usnesení spíš než jen osobně a žádost o to, aby komise přednesla ehm, průběžnou zprávu parlamentu je také rozumné. pak komise zda by měla zveřejnit výsledky v výsledky eh, těchto šetření eh, v v oficiálním věstníku, jak tomu je doposud, a kromě toho ještě na stránkách DG.com. Eh, potom je to otázka úlohy Evropského parlamentu a samozřejmě tam my stále bojujeme například s výborem TRAN, protože článek 2 ruší článek o spolurozhodování a my bychom rádi, to tak zůstalo jak to je, je to takový znepokojivý jev. Spolurozhodovací práva Evropského parlamentu jsou zadními vrátky eh, popírána a Evropský parlament se musí dodržet eh, dohled v oblasti státní podpory a proto bychom měli snažit se ještě posílit na naše stanovisko, takže eh, podporuji pozměňovací návrh číslo 10, který je na toto zaměřen a je zaměřen tak na budoucí změny smlouvy. Takže se ještě jednou omlouvám, že jsem nemohla dnes přijít mezi vás, uvádí paní Šron Bolsk, jejíž prohlášení jsem teď přečetla. Bude se také účastnit eh, schůze stínových zpravodajů pan Uber za zelené a pan Beset promluví o obou dvou zpráv. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Mám pár poznámek, eh, dosti stručných, eh, obecných. Obecně máme názor jako paní zpravodajka, paní Pětikajnen. Nařízení navrhnuté komisí se ubírá správným směrem a bude umožňovat zlepšení, zdokonalení a racionalizaci nástrojů, které má komise k dispozici. A tím se sníží administrativní eh, břemeno na členských státech ohledně státní pomoci. Zejména nás těší to, že ty informatické eh, nástroje o zjišťování eh, situace na trhu, týkající se jednotlivých eh, sektorů ekonomiky, ty podle nás by měly působit velice dynamicky. Ohledně bankovního sektoru, který využíval bezprecedentně státních dluhů od počátku krize i před ní, Děkujeme ještě jednou paní zpravodajce. Bez výhrady podporujeme její text, zejména a konkrétně pozměňovací návrhy 8, 14 a 15 který se zabývá právě eh, tím eh, šetřením, eh, tím zahájením jednání o stížnostech. Co se týče zprávy pana Dorfmana, také ji podporujeme bezvýhradně. Tam jsme proto aby se začlenily do něj i iniciativy týkající se eh, rámce referenčního v oblasti eh, hodnocení státní pomoci a podpory inovacím. A jsme také pro možnost, kterou využil zpravodaj ohledně eh, zacházení s upozorněním a oznamováním v dopravní oblasti. A také jsme pro, velmi silně jsme pro desátý pozměňovací návrh, který se zabývá eh, demokratickým deficitem na základě tohoto nařízení v článku 109 smlouvy konkrétně. Konkrétně tedy chceme v důsledku toho Eh, požádat poslance, aby využili podle článku 48.7 eh, smlouvy eh, Pasarelu, aby na základě souhlasu Evropského parlamentu a žádosti instituce bylo přijatí právního textu možné podle zvláštního postupu bez povinnosti projít běžnou revizí smlouvy. A připadá nám vhodné, abychom v obou zprávách eh, paní Pětikany i pana Dorfmana vyjádřili jasnou vůli eh, ohledně pasarely a abychom žádali komisi, aby k tomuto skutečně přistoupila. Děkuji. Děkuji, pane Beset. Jménem GUE dávám eh, slovo panu Lutému, který je zpravodajem obě zprávy. Já se mohu připojit k tomu, co bylo doposud řečeno, ale jednu zásadní poznámku chci mm, sdělit, že plně nesouhlasím úplně s tím, co říkala kolegyně Intval, že v současnosti v principu státní pomoc není, schvá, není povolena a tam, kde ano, tak tam musí být výjimka. Já bych eh, preferoval jasné rozlišení. Jsou oblasti, kde se předpokládá státní pomoc a ty by byly jasně definovány. To bych požadoval, považoval za e, správnější. Ale to je ideologická otázka. Um, konkrétní otázky eh, můžeme v podstatě podpořit. Jedna z, je ehm, paní Mortman, um, ehm, byla tady, pro mě není um, docela jasné, možná to je perspektiva z mé země, z Bokové republiky Německa. My v oblasti vzdělávání škole, školství um, stále více probíhá pro, jí procesy privatizace, kde se otevírají otázky státní pomoci. Otázka je, zda aby se toto mělo otevřít nebo ne, ale to je specificky německé hledisko. Mně se nicméně to zdá smysluplné, zda by se, bychom se na to neměli podívat. Paní ehm, Hintekainen, um, my uh, podporujeme, hm, co bylo řečeno na téma transparentnosti. Také se mi zdá smysluplné, aby komise um, mm, měla přístup, přímý přístup k těm beneficientům, pokud nedostává přesné a dostatečně rychlé informace od státních institucí. To by ovšem znamenalo nárůst kompetenci pravomoci komise. Je to nutné, ale měli bychom se podívat na to, zda je tady odpovídající rovnováha na straně kontroly. K tomu bych je, Měli bychom tedy zvážit, eh, jakým způsobem um, se ta komise bude kontrolovat, jak by parlam, jaké kontrolní pravomoci dát parlamentu, aby nedocházelo ke zneužívání pravomocí ze strany komise, protože když se eh, zvyšují pravomoci, tak hrozí také možné zneužití, takže tady musí být nějak upravena kontrola což v podstatě je, eh, k roli parlamentu v tomto této věci mohu jenom podpořit a také chci podpořit to, co bylo řečeno o občanské společnosti. Já jsem v této oblasti v minulosti působil a považoval bych za užitečné eh, tuto oblast, kde eh, nehrála evropská legislativa doposud velkou roli, kdyby tady v této formě Mm, došlo ke zvýšení tedy mm, významu a to bych považoval za, za dobré, za vhodné. To byla tedy moje, moje připomínka. Děkuji. Pane Klute, a já vrátím slovo zpravodaji, především paní Pitkenen, pokud se chcete vyjádřit k tomu, co řekl kolega. Já mm, vám chci poděkovat všem za konstruktivní komentář. Peru ehm, na vědomí některé eh, z nich eh, převezmu stínový zpravodaj a zváží, jak dále eh, zpracovávat tu zprávu. Děkuji a dále dám slovo panu Hoffmanovi. Děkuji. Děkuji stínovému zpravodaji za velice konstruktivní přístup k té zprávě. Myslím, že tam není příliš mnoho rozdílných nástrojů mm, a když um, eh, se tady hovořilo o tom, co, jaké um, připomínky by byly užitečné. Co se týče časového harmonogramu, tak bychom se měli na tom shodnout, když se domníváme, že pro naši stanovisko jako pro parlament byla lepší ty termíny trošičku um, předsunout a pokusit se nějak ovlivnit um, rozhodnutí rady, tak z mého hlediska to je možné, to je naprosto proveditelné a také bychom to měli udělat. Děkuji vám. Děkuji, pane Dortmane, a e, chci připomenout, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 13. dubna. Pozměňovací návrhy se budou projednávat 27. 28. 5. Hlasování ve výboru bude 6. 6. a hlasování v plénu bude v červenci. Vzhledem k tomu, že už není žádný další bod, tak vám chci uh, sdělit, že další schůzka výboru proběhne ve středu 24. dubna od 9 do 12.30 a od 3 do 6. Ve čtvrtek 25. dubna od 9 do 12.30. Děkuji vám za pozornost a nashledanou brzy.